Dobrý den, já bych chtěl všechny velmi srdečně přivítat eh, na zasedání skupiny STOA. Ještě pozorně na to, že tady máme tlumočení a sice eh, anglické, německé, české, bulharské a chorvatské. Poprosil jsem také, aby na příští zasedání přibyla ještě francouzština, protože jsme ve Štrasburku. Někteří si možná myslí, že to nutné není, když eh, stejně všichni mluvíme tak výborně francouzsky, ale já si myslím, že v Evropském parlamentu by bylo, by bylo dobře, aby tady francouzština byla, abychom se dobře domluvili. Eh, jsem velmi rád, že dnes tady máme předsedu výboru pro občanské svobody, pana Kloda Moraese. Vítej tady, Klode. Je velmi důležité, abychom společně tady mohli hovořit o tom, k čemu jsou naše studie. A musím se omluvit tlumočníkům, že neustále přecházím mezi jazyky ale eh, te, protože mám tady podklady v angličtině, můj, můj mateřský jazyk je Němčina a v parlamentu nám tady vždycky říkají, že máme mluvit svou mateřštinou a tak eh, dneska budu muset eh, cvičit přecházení z jednoho do druhého. Takže jsem, jak už jsem říkal, velmi rád, že tady máme také Patrika Gráfe od Kap Gemini. Pane Gráfe, vítejte. Máme tady Štefana Šustra z Technalia i vy tady eh, srdečně vítejte. Chtěl bych eh, eh, chtěl bych jenom předložit návrh pořadu jednání, doufám, že to všichni četli, nikdo nemá žádné námitky, předpokládám. Za druhé schválení zápisu zasedání 125. listopadu. A další bod jsou prezentace. Je to prezentace závěrečné zprávy projektu Stopa o masovém sledování rizika a výhody pro Evropskou informační společnost. Hlavním členem panelu je Eva Kajli. Eh, Ile Kostič se na tom také podílel. Ten dokument asi máte mm, eh, před sebou na stole. Eva přijde sem za námi. My víme, že je velmi brzy ráno. And, uh, therefore I can inform the panel members that, uh... A teď bych chtěl informovat eh, všechny členy tohoto panelu, že tento projekt byl iniciovan na základě žádosti výboru LIBE eh, na březnu 2014, poté co bylo přijato usnesení o americkém eh, programu masového sledování v členských státech EU šlo tam o eh, práva občanů a spolupráci se Spojenými státy. <clears throat> Chtěl bych také informovat členy panelu, že máme eh, dvě části. Nejprve je to hodnocení technologie a A druhá zpráva se týká výhledu technologického. Obě tyto studie eh, budou představeny také na konferenci, kterou organizuje výbor LIBE. Eh, v první čtvrtině roku 2014 na základě usnesení, které parlament v letošním roce přijal, chci vás také informovat, eh, že vzniknou Eh, upoutávky, videoupoutávky, které budou dispozici na YouTube, které budou eh, propagovat eh, tyto zprávy a šířit jejich obsah. A já bych teď chtěl dát slovo Štefanovi Šustrovi z Teknady a Patrikovi de Grachovi z Capgemini, aby nám prezentoval výsledky těchto studií. That Thank you, Mr. Rubik. Já vám děkuji, pane Rubiku a přejdeme rovnou k první části studie, která se jmenuje eh, Rizika a příležitosti, eh, které nám eh, předkládá, přináší současné technologie, pokud je o hromadné sledování země. k metodice, kterou jsme uplatňovali. Ten materiál jsme sebrali na základě sekundárního výzkumu a snažili jsme se e, sebrat odpovědi na otázky e, mm, srazené podle čtyřech témat. Nejdříve se to týkalo stávající praxe a, a, a analýzy metadat, a za druhé spolehlivosti kryptografie v a, e, světě po potom efektivity produktů pro hromadné sledování a potom technické, technická důvěryhodnost eh, těch náhradních, eh, tedy národních bezpečnostních agentur a technické schopnosti, které eh, mají. Jakmile jsme pozbírali ty materiály, tak jsme je tedy přehodnotili kriticky a nechali ověřit celou řadou odborníků prostřednictvím nestrukturovaných rozhovorů i prostřednictvím tedy strukturovaných reakcí. 30 eh, odborníků jsme oslovili a 18 z nich se nechalo eh, do eh, studie uvést a to byl také problém v tom, co vidíte nahoře. My jsme si mysleli, že sebereme hodně informací. Ale museli jsme hm, opustit tu myšlenku, protože většina eh, odborníků nám eh, eh, odmítla od spolupráci na základě dotazníku online. Už proto, že říkali, že ta otázka byla příliš citlivá na to, aby se na ní odpovídalo online. Takže když se podíváme na to první téma, to znamená stávající praktiky hromadného sledování a analýzy metadat, co to jsou eh, metadata vlastně? To jsou uh, údaje o údajích, data o datech. Jsou to eh, data, která se uh, zaznamenávají a ukládají pokaždé, když uh, uh, komunikujeme prostřednictvím uh, nějakého elektronického prostředku. Jsou to data, jako jsou údaje o času, místě, hm, původu, cíli trvání a frekvenci naší komunikace. Tato data eh, běžně eh, schromažďují eh, telekomunikační společnosti a internetoví operátoři v rámci jejich podnikání a v některých případech, jak jsme zjistili, se na základě legislativy sdílejí se třetími stranami, zejména s těmi národními bezpečnostními orgány. Nejde jenom o metadata, která vznikají při pohybu po e, webu nebo při e, telefonováním po mobilní síti, ale i jinde vznikají informace, které umožňují určit, kde jsme byli, kudy jsme se pohybovali například prostřednictvím mobilních telefonů. Nejsou to tedy jenom tato data, ale eh, jde také o to, že komerční firmy používají tato eh, data pro eh, velice dobře cílenou reklamu a marketing. Eh, firmy eh, často eh, používají takzvané cookies, které uloží na vašem počítači. To jsou takové krátké textové soubory, které umožňují zjistit, jaké stránky jste potom navštívili v jakých internetových obchodech a tyto informace oni potom používají k tomu, aby uživatelům zasílali velice přesně cílené reklamy. Teď před Vánoci jsme, eh, když jsme hledali eh, nějaké dárky pro děti a příště se eh, připojíme k nějaké, nějaké jiné stránce a zase tam budeme mít reklamu na dětské věci. Tak to bude právě touhle analýzou. Právě těmito metadaty. Analýza metadat snadno probíhá prostřednictvím systému umělé inteligence. A analýza takových metadat může odhalit a odhaluje nesmírné množství osobních údajů. Prakticky žádný aspekt našeho života není vůči takové analýze odolný. Lze eh, zjistit pohlaví, eh, věk, eh, politické smýšlení, Eh, sexuální orientaci přátele konkrétního eh, člověka na základě eh, metadat. A jak říkáme, jsou to neosobní data, nejsou to, není to konkrétní obsah. Je to je, jsou to data o tom, proč, kdy a jak jsme s kým komunikovali elektronicky. Uživatelé v současné době se tomu mohou částečně postavit. Mohou se pokusit rozmazat nebo alespoň omezit své digitální stopy. To jsou ty stopy, které eh, po sobě zanecháváme po internetu. Můžeme eh, použitím příslušných nástrojů je nějakým způsobem tedy eh, rozmazat. Další téma, kterým jsme se zabývali, je kryptografie a její spolehlivost ve světě po Snowdenovi. Na základě informací zveřejněných Snowdenem jsme zjistili, že tady lze obvinovat Národní bezpečnostní orgán z toho, eh, orgány z toho, že jsou schopné prolomit celou eh, řadu šifrovacích mechanismů. Eh, v v poslední době byla uveřejněna celá řada oprav šifrovacích protokolů. Například oprava, která eh, zavřela ta otevřená zadní eh, vrátka v protokolu SSL, eh, která se otevírala při připojování na zabezpečené stránky HTTPS Ale i když je tedy eh, možné prolomit eh, to eh, šifrování, tak teď musíme říci, že šifrování je nejúčinnější nástroj pro ochranu svého soukromí, našeho soukromí, pokud ho, jej používáme správně. A to správné používání znamená, že hm, ty kryptografické specifikace, které máme, musí být správně. Pokud ta implementace je plná chyb, tak to může třetím stranám umožnit eh, prolomit se. Dnešní kryptografie je dostatečně specifikovaná po té matematické teoretické stránce, aby, eh, na to, aby byla neprolomitelná současnou počítačovou sílou. To se samozřejmě do budoucna může změnit. Eh, ve velmi blízké budoucnosti možná, že ne, ale ve středně a dlouhodobém výhledu ano. Až dojde pokroku v eh, kvantovém eh, počítačovém zpracování, které umožní eh, nárůst schopnosti počítačů nebo výpočetní kapacity násobně, tedy násobný a potom bude možné stávající šifry prolomit. Takže vzhledem k této situaci se útočníci v současné době pokoušejí zmocnit šifrovacích klíčů jinými s pravodajskými technikami, technikami sběru zpravodajských informací. Snaží se infikovat počítače a získat šifrovací klíče před zašifrováním informací. Například vysílají takzvané keylogery, to znamená záznamy vašeho pohybu na klávesnici a vědí, co, jaké klíče zadáváte. Je tedy odpovědností také koncového uživatele zabránit tomu, aby eh, něco takového bylo na jeho počítači nainstalováno. Řada hm, uživatelů eh, vlastně si není dostatečně vědoma bezpečnostních výzev, eh, které, které jim hrozí. A pokud hovoříme o adekvátních spravodajských technikách na koncovém bodu, tak to znamená klasické techniky sociálního inženýrství. Musíte vědět, kdo je váš přítel, musíte vědět, jaké jméno manželky eh, musíte, můžete použít jako součást svého hesla. A potom eh, jedna z největších hrozeb, a sice takzvaný phishing. Naše firma byla nedávno třeba nakažena malvérem, eh, který rozeslala španělská pošta, a kde bylo řečeno, že jsme dostali eh, certifikovaný balíček a musíme si ho převzít na poště. A ty informace byly v přiloženém dokumentu, který byl nakažený malvérem. Čili takhle eh, se ti lidé dostávají do našich počítačů a získávají informace, které, by potře- které budou potřebovat k prolomení šifer. Proto eh, Eh, žádáme uživatele alespoň, aby, nebo proto eh, si myslíme, že bychom zabránili tomuto prolomení, musíme se zabývat aspoň eh, tím vývojářským procesem šifrovacích softwarů a možná také zřízením nějakého certifikačního systému pro implementace takových šifrovacích systémů. Eh, efektivita komerčních eh, produktů pro eh, hromadné sledování. Je celá řada firm, které prodávají velice účinné nástroje pro hromadné napadání počítačů a získávání těch šifrovacích hesel a sběr dalších informací. Dva hlavní eh, prodejci eh, takovýchto řešení, Hacking Team a Gamma Group, eh, mají sídlo v Evropě, jeden v Německu a jeden v Itálii. A jsou to prodejci také dvou z nejčastěji používaných nástrojů, jakoby spywareu. Je to velice účinný soubor nástrojů, který se jmenuje Kingfisher A údajně ho prodávají jenom eh, státním organizacím a důvěryhodným eh, subjektům. Ale Navzdory eh, tomu, že existují mezinárodní dohody, jako je Vasenářská dohoda, kterou podepsalo 42 zemí a která vytváří vývozní kontrolu pro takovéto sledovací techniky, technologie, bylo zjištěno, že takovéhle technologie se používají v zemích s poměrně eh, pochybnými eh, s eh, pochybnými výsledky, pokud jde o dodržování lidských práv. Takže je zjevné, že takovýhle trh pro techniku existuje a ten trh není náležitě kontrolován, pokud jde o to, kdo je schopen si koupit takové nástroje. Poslední téma, kterým jsme se zabývali, byla technická důvěryhodnost Eh, nebo technická eh, schopnost těch národních bezpečnostních agentur eh, dělat průlomy, to znamená být hackery samotnými. Mm, a víceméně tady se opíráme o informace uniklé prostřednictvím takových lidí, jako je Snowden, protože národní bezpečnostní orgány nezveřejňují to, co dělají v této oblasti. Na základě těch uniklých dokumentů eh, vidíme, že eh, oni mají nástroje a prostředky eh, pro nabourávání sítí, sledování mobilních telefonů i odklánění a změnu dat, aniž by to, aby to bylo nepozorované. Pokud si přečtete tu zprávu, tak možná dojdete k eh, závěru, že tady eh, se hodně šťouráme zejména v oblasti Spojených států. To vůbec není cílem. Nám jde o to, že se nám podařilo vlastně se dostat k informacím akorát s eh, dokumentů, které souvisely se uh, Snowdenem. Ovšem nejde o to, že by jenom americké bezpečnostní služby něco takového používaly víceméně je tady USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie a Británie. Ehm, ty také používají, ale i další země provozují, provozují eh, státní eh, kontrašpionážní eh, kybernetické, tedy kyberšpionáž. A znamená to, že jejich technické dovednosti možná nejsou tak veliké. Pokud jde o ty nástroje, tedy, eh, které jsme eh, byli schopni detekovat. Zjistili jsme, nebo získali jsme jejich manuály a ukázalo se, eh, že mm, ta úroveň není příliš sofistikovaná. Něco takového by v zásadě mohl eh, udělat kdokoliv. Velice prostě. Půjčili jsme tedy eh, ty eh, uniklé dokumenty, snažili jsme se to ověřit, žádali jsme všechny kontaktované experty, ale nikdo z nich nerozporoval ty technické schopnosti a ty eh, mm, dotčené agentury vlastně nevyvracely ta obvinění nebo ta nařčení. Takže eh, je zjevné, že oni mají tyto eh, techniky a tyto techniky fungují. Co může tedy uživatel dnes udělat, aby se pokusil alespoň zmírnit riziko o používání svých dat pro takovéto účely? Jak už jsem říkal mm, dříve, Zašifrování od eh, začátku do konce je jeden z nejúčinnějších nástrojů, ale nejde jenom o toto. Za prvé, je třeba zvýšit eh, informovanost uživatelů, protože řada eh, z nich není informována o rizicích, která souvisí nebo která vyplývají jenom z pohybu po internetu. Zejména, a to není nic nového, bychom měli více investovat do zvýšení toho povědomí a do toho, aby eh, ty nejlepší eh, bezpečnostní praktiky eh, používali všichni uživatelé. Silná hesla, antiviry a mm, pravidelný aktualizační proces, protože řada těch zranitelných míst, které vedla k promení šifer, se vyskytuje proto, že uživatelé stále používají aplikace, které nemají ty nejnovější bezpečnostní opravy. A to samozřejmě otevírá eh, dveře eh, útočníků. Je tedy na uživatelích, aby se postarali o to, aby eh, na jejich zařízeních běžel aktualizovaný software. Za tímto účelem jsme předložili seznam neúplný seznam aktuálních Eh, aktuálních nástrojů. Eh, ta aktualizace, eh, nebo ten tam se neustále mění, takže vlastně nemůže být nikdy úplně aktuální. Týká se to jak zašifrování v disku, e-mailu, videokomunikace, ve browsingu, chatu, telefonu i vyhledávacích mm, i vyhledavačů, i operačních systémů což může být tedy bezpečnostní, eh, potom takový bezpečný základ. Ale i když budete eh, uplatňovat eh, takový mix těchto ochranných mechanismů, tak vám to nezaručí úplnou imunitu před úplnými útoky, před složitými komplexními útoky, které na vás může vést silný útočník, jako je Národní bezpečnostní agentura americká. Cílem je Cílem naším eh, nebylo, eh, mojím, pardon, nebylo tady zabývat se eh, možnostmi úpravy politiky, ale spíše technologickými možnostmi, které povedou k zmírnění tomuto. Za prvé je to prosazování těch plných šifrovacích technik od začátku do konce a samozřejmě také propagovat software s otevřeným zdrojovým kódem. K tomu ještě Patrik něco řekne. Software s otevřením eh, drovým kódem nezaručuje, že by byl lepší než jiný. Jediné, eh, co, o co tam jde, je, že každý může zkoumat ten kód a ověřovat ho. A díky tomu budeme moci tedy eh, mm, získat určitý nákrok, náskok. Nebudeme používat jenom takové ty černé skřínky, aniž bychom věděli, co je uvnitř. Po Snowdenovi eh, vznikla celá řada nových firm a, a přišla s bezpečnými, eh, se softwary pro bezpečné prohlížení a e-mail. Hodně se to vyvíjí a řada eh, z těch nástrojů se používá nebo se dá používat opravdu velice neobratně. Takže pro běžné uživatele. Takže my tady eh, voláme po eh, investicích do eh, těchto nástrojů, do takového integrovaného balíčku, který bude v uživatelsky natolik přívětivý i jako v některé základní uživatelské aplikace dnes. My říkáme, že vzhledem k tomu, že ty technologie dnes existují a vzhledem k tomu, že eh, posláním národní bezpečnostních agent, orgánů je bojovat s uh, trestnou činností a terorismem a potřebují k tomu nějaké nástroje, nemyslíme, že eh, tento problém lze vyřešit na technologické úrovni. Je to taková hra kočky s myší, podle toho, kdo prostě bude první vždycky. A my si myslíme, že národní bezpečnostní orgány eh, mají a měly by mít prostředky, aby byly aspoň eh, na úrovni těch nejpokročilejších hackerských skupin. Čili eh, řešení tohoto problému by si vyžádalo velkou, širokou veřejnou debatu o rovnováze mezi bezpečností a soukromím, kterou chceme v evropské společnosti. Jsme ochotní obětovat eh, sociální hodnoty a občanské svobody eh, za, kvůli bezpečnosti? Děkuji vám a teď pan Claude Moráš. Se omlouvám jenom velmi eh, stručně. Je čtvrtek dopoledne a tady ve Štrasburku je to opravdová noční můra, takže prosím jen velmi stručně. Uh, já děkuji za to, že jste pozvali výbor Libé, my si toho opravdu velmi vážíme, stejně jako celé práce výboru STOA. Děkuji, že jste nás přizvali. Ve výboru Libe v roce 2015 máme před sebou velký úkol, a to je pokračování zprávy o NSA. To byl velmi reaktivní proces ohledně toho Snowdenova vyšetřování. V roce 2015 budeme mít ještě mnohem složitější úkol, a sice pracovat na tom, jak bude vypadat digitální zákon. Není to jenom legislativní úkol, je to skutečně takový filozofičtější úkol, taková představa o tom, jak bude vypadat šifrování, šifrování identity. A ten váš přístup eh, ohledně toho softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, to je velmi zajímavá věc. Je to pohled na složitost všech těch věcí, které budeme dělat. Budeme se snažit ukázat eh, širší společnosti, jak si myslíme, že bude vypadat soukromí. A je to velmi obtížná věc, protože jsou nějaké velmi zakořeněné myšlenky i mezi politiky. Když eh, nemáte úplné znalosti, některé tedy skupiny mají úplné znalosti, jiné mají takové poloviční znalosti ohledně toho, co to znamená to šifrování od začátku až do konce. A my potřebujeme šířit tyto informace, na, něco, na něčem z toho už pracujeme. Já jsem chtěla jenom říct, že s vámi budeme velmi úzce spolupracovat v průběhu příštího roku a že opravdu velmi vítáme tuto prezentaci. Omlouvám se, že musím odejít, ale já nebudu zvolen, pokud se na tu volbu nedostavím. Myslím, že to bylo 10 hodin, takže uvidíme. Chci poděkovat všem kolegům a expertům, kteří jsou zde dnes přítomní. Příští rok budeme mít, v roce 2015 budeme mít eh, konferenci výboru Libe, kam pozveme různé kolegy a bude se hovořit o technologii a digitální agendě. Opravdu se omlouvám, že teď musím odejít. Eh, děkuji děkuji, že jste přišel. Já s vámi souhlasím, že musíme mít užší spolupráci, abychom dospěli dobrým výsledkům. Teď se dostáváme k druhé části, kdy dostane slovo Patrik de Graaf, který eh, bude prezentovat druhou část této studie. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení poslanci. Druhá část této studie pokračuje tam, kde končí první část studie. Díváme se na dlouhodobé možnosti snižování rizika. Já vás vezmu rovnou od těch otázek, kterými jsme začali až k závěrečným poznámkám a závěrům. Máme vždycky problémy s těmi slajdy, omlouvám se. Jak jste možná věděli, Vyprodukovali jsme zprávu, kde jsou v příloze otázky, odpovědi na otázky, pak jsou zde možnosti politiky, změny politiky. K tomu vám pustíme takový stručný úvodní film. A vycházeli jsme především z externích zdrojů, ale také i z našich vlastních zdrojů Capgemini a také z našich větších klientů, myslím si, že to je důležitá kombinace vstupních údajů. Jedna z hlavních výzev, eh, které před námi stály, bylo nejen zodpovědět ty předem definované otázky, ale všechny ostatní otázky, na které jsme narazili, abychom vytvořili určitou strukturu. Protože jsme měli asi 30 eh, různých technologických možností v určité fázi naší studie. To by bylo příliš mnoho, kdybychom vám je všechny prezentovali, to bychom vás úplně zaplavili informacemi. Takže jsme začali budovat takový scénář a začali jsme budovat přístup eh, k vzájemně výlučným úhlům, takže jaká je úroveň inovace, jaké se snažíme dosáhnout. Jde o to zlepšit současný stav a eh, patching, eh, jak se říká v jazyce informatiky, anebo se to snažíme upgradeovat. A to nás vede k různým možnostem. Ten patching, to zaplatování, to v podstatě vypadá tak, že přijímáme již existující možnosti a dlouhodobá perspektiva je ta, že budeme muset přijmout eh, šifrování od začátku do konce na nejvyšší úrovni, abychom zajistili větší bezpečnost. Další přístup se týká úrovně intervence, která je požadována z Evropské unie, pokud je o podporu a stimulaci úsilí převzít iniciativu tam, kde trh nefunguje, že by to tedy dělali buď agentury EU, anebo agentury členských států, pokud je o regulaci jak jste viděli, ty různé možnosti jsme rozdělili na tyto dvě osy. Pak jsme udělali takový krok zpět a řekli si, když se podíváme na všechny tyto možnosti, tak je jasné, že zde není jeden jediný všelek, který by mohl dosáhnout rovnováhy mezi soukromým, ochranou soukromí a dohledem. Tak eh, jak to chápeme my, potřebujeme ochrana opatření, ale není možné přijmout jedno jediné opatření, které by na celoevropské úrovni nastolilo tuto rovnováhu. Jde o určitou kombinaci různých opatření. A klíčový koncept tady podle mého názoru je, že zabezpečený software je základem, kde musíme začít. Počítačová kriminalita, počítačové podvody a toto všechno existuje právě proto, že máme chyby v softwaru. Pak je zde také ta ten podíl uživatelů. My jsme diskutovali o sociálním inženýrství a tak dále. Ale hlavní jsou ty chyby v softwaru, na počítačích i na vašich mobilních telefonech. A teď se tedy vracíme k těm pěti technologickým řešením. Ty podle nás jsou všechny důležité a musí jít ruku v ruce s odpovídajícími politickými opatřeními. Takže to šifrování, o tom hovořil i předseda výboru Libe. Je zde celá řada problémů, které s tímto šifrováním souvisí, aby bylo možno toto šifrování přijmout na široké úrovni. Jednak je to tedy způsob, který bude příznivý vůči uživatelům, tedy uživatelská přijatelnost a používání, ale vědecké studie ukázaly, že nejde pouze o tu uživatelskou přívětivost, ale také o způsob, jakým se to používá. Spousta lidí ani neví, že by to používat měla nebo mohla. Takže tam máme ještě hodně práce. Když se budeme spoléhat na jednotlivé uživatele, tak si myslím, že to není rychlá cesta vpřed. My spíš usilujeme o kolektivní přijetí. Například v uplynulých letech to udělali poskytovatele cloudových služeb, například Gmail implementoval toto šifrování pro všechny uživatele Gmailu. Apple jde stejnou cestou. Je to tedy rychlá cesta vpřed. Dá se také zlepšovat ta uživatelská přívětivost, aby to bylo přijatelné i pro uživatele, kteří nepoužívají cloudová řešení. A potom deparametrizace dat. To znamená, že vezmeme koncept toho evropského subnetu o stupeň dále. Tento koncept už byl zmíněn několikrát a kancelářkou Merkelovou jako jedna z klíčových možností. My chceme, aby to byl životaschopný koncept, který bude také nákladově efektivní a které agentury nebudou moci obejít, a zpravodajské agentury. Myslíme si, že je to možná volba. Parametrizace internetu pravděpodobně není tou cestou vpřed, když se na to díváme z technologického hlediska, díváme se spíše na takové přístupy, které jsou založeny na datech a potom na takzvané software designed parameters, což je tedy další stupeň. Přístupy, které se zaměřují na data, na těch pracuje mezinárodní dobrovolnická organizace, která je složena jak ze zástupců soukromého, tak i veřejného sektoru. A vypadá to tak, že se ta data chrání sama. To znamená, že ta data sama obsahují informace o tom, kdo, kdy a na jak dlouho k ním může mít přístup. Takže ta data vlastně se sama stávají takovou aplikací, protože mají svou vlastní logiku. První implementaci teď provedla velká banka a my jsme z toho zjistili, že ten koncept funguje, ale implementace vyžaduje rozsáhlé studie. To znamená, že do toho musíme hodně investovat, aby to bylo vůbec implementováno. Dopady jsou opravdu velmi pozorovatelné v organizacích, které to používají. Samozřejmě nejde o to, že by to používali jednotliví uživatelé. To by bylo opravdu příliš složité pro uživatele, kteří už mají problém s tím šifrováním. Druhá část software design parameters, to ten software sám definuje, jak ta síť má vypadat a kdo k ní může mít přístup. Tady nebudeme zacházet do detailu, je to opravdu velmi složitá záležitost, je to popsáno v té zprávě. Pro ty z vás, kteří o to mají větší zájem, Zabývají se tím velké společnosti jako například Coca-Cola, aby zajistili své mezinárodní operace, ale i zde musíme hodně pracovat, aby to v praxi fungovalo. Netřeba říkat, že obojí spoléhá na sílu šifrování. K tomu se ještě dostaneme v tom posledním bodě. Ten software s otevřeným zdrojovým kódem Mnohé statistické studie ukazují, že ten open source software není bezpečnější než eh, software s uzavřeným zdrojovým kódem. Spíše se jedná o životní cyklus eh, toho, kterého softwaru, který sám určí, zda ten software bude nebo nebude bezpečný. Mnozí používají příklady jako Tor, A tam eh, je často nedostatek dobrovolníků, kteří by prováděli tu kontrolu. Asi před eh, měsícem a půl se ukázalo, že právě u tohoto příkladu mají jen jednoho člověka, byl to asi někdo eh, z Ruska, který kontroloval ty kódy pro bezpečnost. To znamená, že vlastně jenom kontrolujete to, co tam je, zda je to v pořádku, nevymýšlíte nic nového. Ta komunita která pracuje s, s otevřeným softwarem, potřebuje určitě podporu, aby se zlepšila bezpečnost tohoto softwaru. A to může být eh, financování lidí, kteří se tím zabývají, anebo to může být eh, pomocí backbounty programu, který může být také používán. Já si myslím, že každém případě potřebuje tento druh softwaru i více financování, aby tam pracovalo více lidí. Máme zde dále zprávu internetu. Jak víte, internetové protokoly jako HTTP nebo IP a tak dále jsou vytvářeny dobrovolnickými organizacemi. Je to také proces eh, revize kontroly, který také provádějí dobrovolníci. Poskytovatelé služeb Zdokonalování těchto protokolů probíhá velmi pomalu a to je právě jeden z problémů, které musíme vyřešit. Eh, Nejen proto, abychom snížili riziko útoku a kontroly, ale také, abychom snížili nebo omezili počítačovou kriminalitu. Ale znovu, zásah ze strany EU nebo ze strany členských států, to by znamenalo zasahovat do současné struktury zprávy a řízení a to tedy vyžaduje diskuzi, která už probíhá například na poli Mezinárodní telekomunikační unie, jak asi víte. A v neposlední řadě v pravém horním rohu toho našeho obdélníku jsme měli certifikaci kvality zašifrování. To je zásadní pro ochranu pro všechny ty přístupy, ať už jsou založeny na eh, datech, které mají svou vlastní logiku, nebo šifrování a tak dále. Máme ve Spojených státech eh, vládní agenturu, jejímž úkolem je hlavně tedy hájit a bránit americkou vládu a ti se právě těmito body zabývají. V Evropě je trošku znepokojivá situace, protože když zde nemáme rozšířený proces kontroly, který zde tedy nemáme, tak bez tohoto procesu máme velmi malou záruku toho, že zde nebudou žádná zadní dvířka, která tam otevře někdo, kdo to má zájem. Některé standardy šifrování například byly zrevidovány. Některé prošly mezinárodní revizí i vědeckou. ale ta produkce šifrovacích standardů probíhá velmi rychle, dokonce INSA byla kritizována za to, že jich eh, připravila a vypustila tolik a, eh, a že je nemožné je náležitým způsobem kontrolovat. Evropské certifikační schéma a Evropský certifikační institut by mohl fungovat eh, nezávisle na tom, co se děje ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde na světě. Jak víte, my jsme velmi závislí právě na šifrování jako na hlavní mechanismu ochrany. Takže já navrhuji, aby se investovalo do takovéhoto institutu, který by byl klíčovým prvkem komunikace, která bude bezpečná a má poslední připomínka je, že to vše musí jít ruku v ruce s právními a politickými kroky, včetně debaty o tom, kde je rovnováha mezi eh, spravodajskými službami, spravodajskými potřebami a soukromím, kolik eh, osobních dat eh, chceme, aby překračovalo evropské hranice. To je diskuse, která už v podstatě probíhá Potom také spolehlivost softwaru, spolehlivost produktů, to je také věc, která je velmi důležitá. Když to srovnáte s auty nebo s jakýmkoliv jiným produktem, tak je třeba zajistit, aby společnosti investovaly do náležité bezpečnosti. Protože ti útočníci tou spolehlivost jsou schopni potlačit. A konečně poznámky na závěr. Když se na to díváme z dlouhodobého hlediska, díváme se také na dlouhodobá rizika, nejen na možnosti řešení. A teď se díváme na komunikaci jako na předmět a dohledu. Víme, že zde máme velká data a poskytovatelé nebo tedy výrobci hodně investují, protože mají velké objemy dat, eh, které skladují a které jim poskytují velký přehled o tom, eh, jak se s těmito lidmi komunikuje. Když tam máme takové produkty, jako jsou třeba eh, lednice, tak máte přehled i o tom, co třeba ten člověk jí a tak dále. Takže to je zatím z mé strany vše a určitě jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Já vám mnohokrát děkuji. Děkujeme eh, oběma prezentérům a teď bych chtěl dát slovo naší zpravodajce, která má toto téma na starosti, Eva Kajli. Já mám Nejprve, nejprve si myslím, že bychom měli klást otázky k tomu tématu. Zajímá mě zajímaly iniciativy, které můžeme tady podniknout. Vy jste hovořil o metadatech a říkal jste, že ty stopy lze skrýt. Proto by mě zajímalo, jestli je někdy možné je úplně vymazat. Například u nějakého vyšetřování, je potřeba ta data uchovávat po dobu dvou let. Protože evidentně eh, ty kapacity pro ukládání nejsou nevyčerpatelné. A zajímalo by mě tedy, jaká kategorie dat eh, se někam ukládají, jestli tam jsou například nějaké jenom statistické údaje o pohlaví, věku a tak dále anebo jsou to úplné údaje. Zajímalo mě tedy, jestli e-maily, SMSky a blogy, jestli se to vymazává, pokud to nevymažeme my, jestli to tam zůstává navždy. A potom se chce ptat, jestli vyhledávání a věci spojenými s autorskými právy jsou řešeny při tom vyhledávání. Víme také, že tady se to opírá o právo členských států, tak mě zajímalo, jestli je možné to eh, chránit prostřednictvím těch eh, protipožárních eh, zdí. Potom mě eh, zajímalo, jestli možné přizpůsobit ta různá varování nebo je nechat přeložit do jazyku e, uživatele, tak aby to vyskočilo, někoho, někdo si toho nemusel a všichni si toho dobře všimli, že kolikrát to je velmi malým písmem na konci e, stránek. A dokonce, když Eh, co by to člověku zabránilo v přístupu. Šlo by to eh, nějak specifikovat, co, s čím přesně člověk souhlasí, aby to nebylo takové to obecné odsouhlasení. A další otázka se týká serveru. Myslíte si, že je důležité, kde ty servery jsou fyzicky umístěny a kde jsou tedy ta data uchovávány? Asi pro nás EU je to důležité vědět, a jestli my v Evropě můžeme mít nějakou vlastní požární zeď, která by zabránila, aby se někdo dostal k datům našich občanů. A také by bylo dobře, kdyby systém ochrany předcházel uvádění nových eh, aplikací nebo technologií, protože většinou to je naopak. A na závěr se chci ptat, jestli ten ta černá listina eh, těch, kteří eh, vytvářejí škodlivý software, nebo které nejsou dobře chráněny, jestli by to mohlo být veřejné, tak aby všichni věděli, Jaké tady jsou priority? A pak se chci ptát, jaké jsou rozpočtové důsledky, jestli by to mohla financovat Evropská unie nebo členské státy. A také, jak dlouho by trvalo, než by se aplikovala všechna ta ochranná opatření. Vy jste nám uvedl všechny ty věci, které potřebujeme vidět, ale teď je potřeba se zaměřit eh, na ty otázky, související s tím, co je potřeba mít k dispozici, abychom to všechno mohli udělat. Teď by bylo potřeba být konkrétnější ohledně těch následných kroků. Děkuji vám. A teď má slovo pan Kolejo. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je ta studie velmi eh, zajímavá, určitě si ji prostuduji podrobněji a souhlasím tím, že tady máme obecný problém. Velmi nízká informovanost o těchto věcech. Veřejnost si všimla eh, ve zpravodajství, že došlo k masovému sledování na našem území, ale víme, že nám hrozí také cookies a další komerční nástroje, o těch se moc neví. Byla tady řeč o metadatech a spousta lidí si možná myslí, že na to nic není, že to naše soukromí neohrožuje. Já si vzpomínám na jednu studii z doby před, pěmi, před pěti lety, na které spolupracovalo několik eh, nevládních organizací v Americe, kde bylo možné vysledovat eh, vlastníka těch dat, eh, a to ne z obsahu, ale pouze z těch metadat. Mám dvě otázky. Nejprve k šifrování. Já vím, že nikdo dokáže zajistit, aby šifrování bylo stoprocentně eh, zabezpečené. Takže si musíme uvědomit, že vždycky někdo bude schopný ten kód rozluštit. Ale Víme, že se tím stěžuje to e, masové sledování. Pokud tedy řekneme našim občanům, aby využívali ty šifrovací nástroje, tak minimálně se zkomplikuje to masové e, odposlouchávání. A to samo o sobě bude dobré. Také to bude dobré pro policejní orgány. Protože ty budou donuceny k tomu, aby se zaměřovaly na skutečné zločince a ne na to, aby špehovali soukromí občanů. Mohl byste říci, jakou úroveň bez zabezpečení můžeme mít u těch eh, šifrovacích nástrojů? Je to desetinásobné zvýšení úrovně nebo tisícinásobné navýšení? A je možné říci, že Například policie bude potřebovat desetkrát více času na to, aby rozluštila nějaké informace, nebo milionkrát více času. Do toho, kolik občanů můžeme ochránit tím, že eh, všeobecně zabudujeme ty šifrovací nástroje. A teď k otevřenému kódu, kde jsem poslouchal tu druhou část prezentace, kde zaznělo, že podstatě není žádný rozdíl mezi otevřeným kódem a uzavřeným kódem. Hezkem je toho, že asi nikdo z nás už nevěří těm velkým společnostem, které uzavřely dohody s NSA o poskytování údajů. U toho softwaru na základě otevřeného kódu, ale můžeme ten kód ověřit, můžeme se tam podívat a zjistit, eh, jak to přesně funguje. Mě by zajímalo, jestli je možné říci, že je to bezpečnější. Uh, yes, uh, very interesting question. Ano, to jsou všechno velmi zajímavé otázky. Já mám také jednu. V Enise v Řecku, jak asi víte, což je agentura, která má na starosti uh, tuto oblast, mají eh, zkušenosti, kde také mohou dělat certifikaci pro Evropskou unii. Můžete nám k tomu něco říct? Musíme skončit přesně v 10.45, protože eh, musíme jít na hlasování na plenárce, kde byste mohl být tedy eh, co nejstručnější. To bude těžké protože těch otázek bylo hodně a tři minuty na to mi určitě nestačí. Ty stopy nelze úplně vymazat, ale lze je trošku znesnadnit, eh, nebo to jejich eh, nalezení lze znesnadnit. Existují nástroje, které umožňují ty stopy trochu rozmazat. Jak eh, dlouho se data uchovávají, to se těžko řekne přesně. Já vím, že v některých zemích je právní povinnost toho dvouletého uchovávání, e, například u telekomunikačních nebo internetových společností, e, které musí minimálně rok, jestli se nepletu v Evropské unii, to ukládat. Ale potom jde o ty osobní údaje na internetu, když si je sama vymažete, tak jestli zmizí nebo ne. Na to je možno odpovědět e, ano i ne, protože Eh, vždycky je, existuje řada údajů na internetu, eh, o kterých si vůbec nejste, nemáte vůbec vědomí, nevíte, jak to je nastaveno a jestli eh, se ty věci o, vaše, o vaší činnosti smazávají. Možná by vás překvapilo, kolik těch informací je tam někde pořád uloženo. Kdybyste to chtěli dělat e, sami, tak to nezvládnete podstatě eh, v okamžiku, kdy jste na sociálních sítích, tak ztrácíte jakoukoliv kontrolu nad těmi daty. Další otázka se týkala těch varování bezpečnostních. Ano, to by šlo implementovat velmi jednoduše, abyste buď velmi vědomě souhlasil s určitými podmínkami toho fungování, abyste se nemohl dostat do té další eh, fáze to by se udělalo rychle, pokud by proto byla vůle. Je možné mít eh, vlastní firewall na ochranu údajů v Evropě? Teoreticky ano, ale prakticky asi ne. Otázka je, jestli by to vůbec stálo za to. Důležitá je parametrizace. Možná, že by to šlo zařídit, ale vlastně by to potom ohrozilo tu samotnou otevřenou povahu internetu. Můžou se informace chránit sami, to říkal Patrik s těmi eh, těch nástrojích eh, na ochranu, to by se vyžadovalo další práce a výzkum, ano, teoreticky by to možná bylo. Eh, mohla by nám pomoci ta černá listina? Eh, ta černá listina už existuje, Zase jde o informovanost konečných uživatelů. Když to konečného uživatele nezajímá, tak to k ničemu moc není. K tomu rozpočtu, který by bylo potřeba na provádění všech těch věcí, Já nevím, jestli to lze spočítat. Vůbec se eh, neodvažuji na to mm, odpovědět, na to nemám dostatek informací. Eh, otázky pana Kolie. Týkající se šifrování. Ano, vy jste eh, také chtěli vědět nějaké přesné údaje. Kdyby se začaly více používat ty šifrovací nástroje, zase nedokážu vám na to odpovědět, protože by pak někdo to mohl připomenout. Uh, ale v řádově to souvisí s potřebou analyzovat eh, data v těch velkých společnostech. Eh, ve Spojených státech se budují například velká datová centra, která zachycují prakticky veškerý provoz na internetu, když se potom ukládá, i když je zašifrovaný, aby třeba jednou, v okamžiku, kdy technologie pokročí, aby bylo možné te, ta data rozluštit. Takže už k tomu takto přistupují a kdyby se všechno zašifrovalo, tak by to samozřejmě měli eh, měli těžší. A ještě k tomu otevřenému kódu. Já mm, tady odpovím nejprve na to, potom možná na ty zbývající otázky jestli mi zběde čas. Ano, je... možné, že to tam je všechno zabudované, ty zvláštní vztahy mezi spravodajskými agenturami a těmi velkými společnostmi, nebo se tam někdo, nějaký eh, zlomyslný uživatel tam může dovolit zabudovat něco, co mu umožní přístup takže je potřeba, aby eh, se tyto eh, výhody upevnily tím, že se to tam zabude po dobu celého životního cyklu toho softwaru. A také si musíme uvědomit, že všechno, co používáme, pochází ze Spojených států. Takže tady jde o tu zprávu přes celý životní cyklus. A ENISA na kterou se zeptal vy, pane předsedo, s těmi jsme spolupracovali před několika lety. Ano, to je ten přirozená, přirozený partner, který by mohl provádět certifikaci. Nevím, jestli ještě něco zbývá. A ještě k tomu eh, no, právo být zapomenut tak soukromí. Tady se jsou všechna ta prohlášení a ta info, informace o těch eh, podmínkách, to jsou většinou velmi dlouhé dokumenty, takže to nikdo nečte. Asi bychom mohli požadovat, aby tam bylo krátké, srozumitelné shrnutí všech těch eh, věcí, kde se ty informace ukládají. To už eh, dnes pro ty poskytovatele služeb není vůbec důležité, protože to je někde v těch cloudech a sami ti poskytovatele to vlastně neví, protože se to Eh, rozprostírá eh, do různých datových center eh, všude na světě. A ty, to zhrnutí těch prohlášení by určitě pomohlo uživatelům, kteří si nečtou deset stránek o tom, kdo má za co zodpovědnost. Děkuji vám. To všechno bylo velmi zajímavé. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Eh, jinak eh, ta studie bude zveřejněna na našich stránkách, pokud někdo eh, proti tomu nic nenamítá. A bude to k dispozici ke stažení v následujících dnech. Doufám, že ještě před Vánoci. Teď se dostáváme k bodu číslo čtyři. Priority pro nové volební období a provádění akčního plánu. Já navrhuji, abychom to udělali v lednu, v novém roce, a abychom se zamysleli nad novými možnostmi, takže jestli souhlasíme, tak tento bod přeskočíme a tím se dostaneme hned k bodu 5. Aktuální informace o probíhajících projektech. Nejprve je to studie o vědeckém vědeckých metodologiích budoucnosti. A Líve by nám k tomu mohla něco říct asi na příštím zasedání, to bude nejlepší. Ve svých složkách byste také měli mít ty hlavní projekty, takže tady nebudu předčítat. Bod C, dopad a potenciální výrobní technologie na internetu. K tomu budeme mít eh, workshop 27. ledna v Bruselu. Já si myslím, že to bude velmi eh, zajímavý workshop. Virginie Rozier je tou eh, hlavní členkou panelu, která to má na starosti. Jde, to, jde tady hlavně o 3D tiskn, tisknutí. E, bod číslo 6, bod různé. Tady bych vám chtěl říci, že delegace z toho aby měla navštívit e, světovou výstavu Expo v Miláně 8. E, 9. května My vám pošleme seznam těch delegací, které předložíme předsednictvu. Pan Tošenovský si to vezme na starost. To je to určitě velmi zajímavé, všechno se to opírá o vědu a výzkum a přesně toho Dne Evropské unie 9. května na výstavě Expo. Máte něco eh, k bodu různé, nějaké připomínky, přání? Pokud tomu tak není, tak vám řeknu datum naší příští schůze 15. ledna 2015 a bude to je v jiné místnosti R5.1 tady ve Štrasburku. Děkuji vám za to, že jste dnes přišli. Přeji vám šťastné Vánoce, všechno nejlepší do nového roku. Děkuji za práci v rámci panu Stora. Doufám, že se vrátíte plní sil eh, do Strasburku v lednu. Děkuji vám.